Eh, eh, Moc se omlouvám, že jste museli čekat, kolegyně a kolegové, omlouvám se i vám, pane Deprezi, že začínáme o více než 10 minut pozdě. Bohužel jsem byl zdržen nějakými urgentními záležitostmi, takže se vám všem omlouvám. A pustíme se hned do prezentace zprávy Žerada Depreze k otázce zabezpečení průkazu totožnosti občanů Evropské unie a povolení k pobytu vydaným občanům Unie a jejich rodiny příslušníkům při uplatňování jejich práva na volný pohyb. A hned dám slovo panu Deprezovi s tím, že následně bude pokračovat diskuse se stěnovými zpravodaje, které, kteří jsou zde přítomni. Ještě jednou máte, prosím, slovo. A omlouvám se za pozdní začátek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pochopitelně přijímám vaše omluvy. Dnes ráno já jsem také měl přijít během dopoledne, nebyl jsem tady, takže mnohokrát děkuji za to, že jste přesunul tu prezentaci na moje odpoledne. Takže pane předsedo, o co tady jde? Jde o návrh nařízení, Jehož cílem je harmonizovat bezpečnostní prvky průkazu totožnosti a povolení pobytu vydávaným občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Cílem tohoto návrhu, a to by mělo být jasné nám všem, je především umožnit volný pohyb po Evropské unii. Jak víte, Evropané hodně jezdí mezi jednotlivými zeměmi a 15 milionů evropských občanů bydlí v jiném členském státě než zemi svého původu. A mezi nimi 11 milionů pracuje v jiném členském státě. Takže, aby bylo jasno, tady nejde ani o to, abychom nahradili občanské průkazy z vnitrostátní úrovně nějakým evropským průkazem totožnosti. Občanské průkazy zůstávají na vnitrostátní úrovně. A potom také nejde o to, že členské státy, které nemají občanské průkazy, tak aby je museli zavádět. Tento právní nástroj má za cíl harmonizovat bezpečnostní prvky pro ty země, které občanské průkazy mají, pochopitelně. Já jako zpravodaj jsem chtěl doplnit do původního návrhu Evropské komise několik věcí a tyto předkládám kolegům ke zvážení. S tím, že musím říct, že jsem se maximálně snažil zohlednit doporučení, která jsem dostal i od agentury pro základní lidská práva a inspektora pro ochranu osobních údajů a také jsem se inspiroval zprávou výboru pro práva žen. A chtěl jsem také genderovou problematiku zásadně zohlednit v tomto návrhu. Zaprvé jsem chtěl, aby v tomto nařízení bylo jasněji řečeno, že zde nevytváříme právní základ pro vytváření evropské databáze biometrických údajů, protože vím, že existují v určitých politických skupinách tyto obavy, takže jsem to chtěl jasně říci a z toho důvodu máme tento prvek uvedený v pozněvacím návrhu. Navíc nemůže být využito toto nařízení členským státem jako právní základ k tomu, aby vznikla vnitrostátní databanka biometrických údajů. Pokud členské státy něco takového budou chtít, tak tedy nemůžou vycházet z tohoto nařízení, jakož toho spravedlnění. Čili toto nařízení, ještě jednou opakuji, k tomu nezakládá právní základ. To jsou tedy první věci, které jsem chtěl říci a předložit ke zvážení kolegům a kolegyním. Dále jsem chtěl posílit záruky týkající se toho, jak se budou odebírat biometrické údaje, především u dětí a lidí ve zranitelné pozici. Nebudu zacházet do podrobností, jenom jsem chtěl říci, že tam máme přesné další záruky navíc oproti těm, které nacházíme v původním návrhu Evropské komise. A za třetí, jsem měl za to, že tady v tom návrhu byly určité mezery, které jsem se snažil zaplnit, a to především v oblasti ochrany osobních údajů. Takže do textu jsem za, chtěl zapsat, že tyto údaje mohou být uchovávány v tom členském státě, ve kterém byly odebrány pouze po tu dobu, která je potřebná k výrobě průkazu totožnosti, maximálně jeden měsíc. A jakmile biometrické údaje byly zapracovány do čipu, tak musí být zničeny. Kromě toho tam také máme ustanovení, které omezuje používání biometrických údajů, tak aby tyto údaje nemohly být využívány soukromými firmami a službami, kromě podmínek, které jsou jasně definovány veřejnými orgány při tedy přenášení těch původně odebraných údajů na čip. A potom jsem tam také dal ustanovení, které zcela jasně říká, že Členské státy budou odpovědné za řádné nakládání s těmito údaji podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro jejich zabezpečení a také při využívání vnějších dodavatelů pro eh, výrobu těchto průkazů totožnosti. A za další jsem zde také dal jasné ustanovení, podle kterého všechny členské státy si vzájemně budou uznávat tyto průkazy totožnosti, jakožto průkazy totožnosti a cestovní doklady, aby to bylo jasné a nemohl se proti tomu nikdo vymezovat. A kromě toho, v ustanovení, které není tedy v původním návrhu Evropské komise, jsem chtěl ještě jasně do textu zakotvit povinnost členských států vzájemně si eh, vyměňovat dešifrovací klíček biometrickým údajům. A když jsem pracoval na této agendě, tak jsem si uvědomil, že biometrické údaje, které jsou v pasech, v podstatě jsou čitelné pouze pro členský stát, který pas vydal. A žádné členské státy jiné se k ním nedostanou. A říkal jsem si, že přece nebudeme chtít po 400 milionech evropských občanů, aby odevzdali biometrické údaje, které potom budou využity pouze v jejich státě a které bezpečnostní složky a pohraničníci v jiných členských státech nebudou moci číst. V tom případě by opravdu se tím vyprázdnil důvod k tomuto právnímu textu. A kromě toho jsem také vytvořil ustanovení, jejichž cílem je bránit tomu, aby členské státy byly příliš zatíženy náhradou stávajících průkazů totožnosti těmi novými. A také jsem žádal Evropskou komisi a členské státy, aby vytvořili lepší praxi nakládání se zdrojovými doklady. Také jsem žádal o to, aby byly vytvořeny také provizorní průkazy totožnosti. Už vím, že to je u pasů, ale chci, aby vzájemné uznávání těchto provizorních dokladů platilo i pro občanské průkazy nebo průkazy totožnosti. A dá se k tomu využít síť konzulátů v jednotlivých členských státech. A potom ještě další věc, která je pro mě dosti důležitá. Byť si tedy uvědomuji, že to asi vyvolá několik reakcí. Mám za to totiž, že průkaz totožnosti není jenom symbolem přináležitosti k danému národu. Tento průkaz totožnosti totiž umožní volný pohyb po území celé Evropské unie a bude používán také jako dokument, na základě kterého bude moci vstoupit občan Evropské unie na evropskou půdu a proto je potřeba, aby jasně bylo vidět, že se jedná o evropský průkaz a platí to i u pasu. Takže jsem navrhl, aby na tom budoucím průkazu totožnosti byl modrý obdelník, ve kterém budou, nebo kolem kterého budou žluté hvězdy, tak jako to vidíme na evropské eh, vlajce a dalších znacích Evropské unie. A v tom tedy bude napsán ten stát, který to vydal. Tolik tedy k těmto myšlenkám, které jsem dvakrát předložil stinovým zpravodajům. Budeme mít také příští týden, myslím, že to je v úterý, ráno další zasedání stínových zpravodajů a budu se těšit na úzkou spolupráci s nimi všemi každém případě mám za to, že tato zpráva bude v souladu s cíly, které jsme si pro ní stanovili a budu se těšit na připomínky a případnou kritiku. Děkuji mnohokrát zatím, pane předsedo. Děkuji. Eh, děkuji, myslím, že by mohl hovořit alespoň jeden stínový zpravodaj. Carlos Cuello, za EPP máte slovo. Eh, děkuji, Carlos Cuello informuje, že dnes odpoledne se nemůže zúčastnit vzhledem k tomu, že má jiné prioritní věci. Bohužel tato schůze byla plánována pouze na dopoledne, takže mě pověřil, abych přičetla pár slov. Identifikační průkazy a do eh, povolení k pobytu eh, umožňují skutečně volný pohyb. Já tento eh, návrh chápu jak v rámci dosažení tří cílů. Volný pohyb, boj proti e, e, falšování identity a boj proti falšování e, dokladů. Na, návrh zprávy, který předložil pan Depre, je dobrý. Obecně ho můžeme podpořit. Každopádně, jako s stínový zpravodaj bych chtěl pan Kojo eh, zdůraznit eh, čtyři body. Za prvé musíme brát v úvahu to, že tento návrh se eh, nevztahuje na dokumenty, současné, které vám umožňují mít takové identifikační dokumenty jako ID. Jsou to zdrojové dokument, nějaké zdrojový domkent. Za druhé, eh, v plném respekt, respektujeme plně eh, sbírání biometrických dat, ale technicky nevidíme žádný důvod, proč děti pod 12 let věku by měly odevstávat eh, otisky prstů. Takže máme totiž zprávy, že Eh, otisky dětí eh, pětiletých jsou daleko méně problematické než otisky prstů 70-letých lidí. Já bych eh, si myslím, že by bylo užitečnější mít otisky prstů dětí z hlediska případných udnosů Za třetí, identifikační dokumenty vyjadřují národní občanství stejně tak jako evropské a chceme, aby byly, eh, nebyly stejné pro celou Evropu, ale aby byly vzájemně rozeznatelné, tak aby občané neměli eh, eh, potíže při Eh, provádění základních práv volného původu. A za čtvrté, povolení k pobytu je třeba nahlížet v rámci vízového systému. Dávají se, vydávají se pro státní příslušníky eh, cizích zemí a eh, co jakékoliv opatření přijmeme, musí toto brát záno, to v úvahu. Máme pozměňovací návrhy, které předložíme v tomto smyslu a těším se na spolupráci se spravodajem i se stínovými spravodaji. Doufáme, že nařízení bude brzy přijato, protože právo na volný pohyb je stejně důležité jako právo na bezpečnost. Děkuji, Barbaro. A komise chce se k tomu vyjádřit? Paní Irena Mozová, prosím. No, eh, děkuji vám za slovo a děkuji vám za to, že věnujete tak velkou pozornost tomuto návrhu komise. Tento návrh, tak jak byl předložen eh, pravodajem, umožňuje svobodu pohybu pro evropské občany tím, že jim eh, dává k dispozici spolehlivé a bezpečné dokumenty, identifikační karty, při eh, vykonávání práva volného pohybu usnadňují toto právo. V těch návrzích, které jste předložil vy a stínový zpravodaj, už jsou vlastně zahrnuty ty problémy eh, z oblasti bezpečnosti. Identifikační doklady budou překračovat hranice a proto musí být velmi bezpečné a proto jsme navrhovali jak otisky prstů, tak eh, obraz práz, e, tváře, protože to je kombinace, která nám pomůže e, překonat nějaké nové techniky e, ve falzifikaci těchto dokumentů. Obecně vítáme návrh zprávy pana Depre. Velmi oceňujeme, že tato zpráva principu souhlasí s těmito hlavními cíly a s principy toho návrhu a budeme plně podpor, vás podporovat v dalších diskusích a těšíme se na spolupráci s parlamentem na této důležité záležitosti. Děkuji vám a za předsednictví paní eh, Tamara Karebl. Eh, dobré odpoledne, děkuji vám za příležitost zde s vámi být. A možná jenom takový malý přehled o práci, kterou jsme udělali v Radě na tomto tématu. Průzkum a studium eh, toho návrhu začalo 29. května za bulharského předsednictví a od té doby se uskutečnily čtyři schůze a dosáhli jsme podstatného pokroku. První schůze byla eh, v Radě eh, justice a další bude 1. tedy října a budeme pokračovat ve své práci a Eh, budeme vést mezi institucionální jednání v listopadu. Rakouské předsednictví vás chce ujistit, že chceme v radě dosáhnout eh, souhlasu k tomuto důležitému návrhu a těšíme se na spolupráci s vámi na tomto důležitém tématu. Děkuji vám. Takže Žerade eh, pokud chcete říci poslední slovo. Euh, Jenom velice stručně, pane předsedo. Především bych rád eh, poděkoval panu Kojovi, kterého kolegyně velmi dobře zastoupila. Co se týče rodných listů, tak já vím, že tam je problém. Protože pokud se nepletu, tak v Portugalsku se sbírají digitální otisky prstů už od narození, aby se dítě dalo zapsat do matriky. Ana říká, že ne. V každém případě je to u malých dětí. Jinak než v jiných členských státech. Takže bude potřeba diskutovat o možnosti eh, vyřešit tento problém ve zprávě. Co se zbytku týče, tak mám velmi dobře zapsáno to, co navrhuje pan Coelho a pochopitelně se tím budeme zabývat s velkou pozorností a děkuji také Evropské komisi které, za případnou podporu, pokud budeme potřebovat. Děkuji mnohokrát za to, že jste to zmínila. A Kromě toho také děkuji radě za to, že jsou k dispozici a budou s námi spolupracovat tak, abychom se dohodli mezi institucemi, jakmile to bude možné. Děkuji. Děkuji. A děkuji také i ostatním kolegům, kteří se účastnili. 9. října 18.00 je termín na pozněvací návrhy. Takže, kolegyně a kolegové, tím se dostáváme k bodu 16, tedy slyšení. Doufám, že jste všichni připraveni. Be very happy if, um, our first... Jsme velice byli bychom velice rádi, kdyby se nám první panel přesunul sem za předsednický stůl a mohu vás všechny uvést. Děkuji. Okay, um, a warm welcome to um, all of our speakers. Tedy vřelé a přátelské uvítání jak všem řečníkům, tak i všem našim hostům. Jedná se opravdu o citlivé a zároveň důležité téma k směrnici o napomáhání a humanitární pomoci nelegálním migrantům, tedy o provádění této směrnice. A na úvod mi asi přísluší říct, že přes takový suchý název toho slyšení obsahem, tady si to musíme říct jasně a upřímně, je jedna z největších tragédií, již Evropská unie čelí. Tragédie lidských bytostí, lidských životů, mnohých umrtí a ta pokračují s tím, jak tady sedíme, se situace neustále vyvíjí dál a všichni, kteří jsme zde, si velice dobře uvědomujeme lidský rozměr. Nesmíme na něj ani na moment zapomenout. A konkrétně, čím se budeme v tomto slyšení zabývat? Máme tady příslušné odborníky a ti se budou věnovat otázce provádění takzvané směrnice o napomáhání. Tak se jí říká. Jak to vypadá v členských státech? a e, přístupu k humanitárním organizacím, organizacím, které pomáhají uprchlíkům. A budeme se zamýšlet nad tím, zda se jedná o trestný čin, anebo naopak zda projev, se jedná o projev lidské solidarity. Je to otázka, která nás často rozděluje a slibuje podnětnou diskusi. Ta diskuse se odehrává potažmo k rezoluci, k usnesení, které, se kterou náš výbor nedávno přišel a ta vzbudila široký zájem, protože ta se vyjadřuje k tomu zásadnímu dilematu, totiž způsobu, jak ať už lidé, případně organizace, například nevládní organizace, by měli mít možnost zachraňovat životy, aniž by byli kriminalizováni. Ale situace není prostá. Za posledních několik let jsme byli svědky toho, že se Evropané ocitali před soudem za to, že pomáhali někomu, kdo byl v nouzové situaci. Na druhé straně jsme byli svědky toho, že převaděči, i já jsem byl toho by s prostředním svědkem, já jsem totiž se vydal do Libě, že převaděči zcela jasně zneužívají lidi ve zranitelné situaci, kteří mají touhu se připojit ke svým rodinám, dostat se do své diaspory, dostat se do bezpečného prostředí, či prostě mají touhu po lepší budoucnosti a to je zneužíváno. A my se budeme snažit na půdě tohoto výboru zabývat navozením, nastolením příslušné rovnováhy mezi na jedné straně tím, jak můžeme eh, trestat ty, kteří jsou vinni převaděčství a na druhé straně umožnit, aby se těm, kteří už v té situaci jsou, bylo možné pomoci a nebylo to trestáno. Humanitární pomoc je opravdu potřebná, ale máme takzvaný eh, balíček o napomáhání, ten navazuje na eh, příslušnou směrnici z roku 2002, a návazné dokumenty a zdá se, že na prostoru let tento balíček vedl k právní dvojsmyslnosti a nejistotě. A jak už jsem se zmínil, parlament a právě na podnět našeho výboru LIBE apeluje na komisi, aby přišla s pokyny pro členské státy s tím, jak je možné zamezit, aby humanitární pomoc byla kriminalizována. A to usnesení bylo přijato 5. července. A pak jsme měli i zprávu Mecola Kienge a tam mohu citovat kdokoliv, kdo poskytuje různou podobu humanitární pomoci lidem v nouzi, by nikdy neměl být kriminalizován a unijní zákony by tento princip měly i odrážet. To už jsme zde schválili. Proto jsem velice rád, že zde mohu přivítat hosty, kteří nám poskytnou více informací a i podrobněji nás seznámí, poskytnou nám obraz o této situaci a možná nám pomohou i vyjasnit si tu velice nejasnou dělící čáru mezi těmi, kteří upřímně pomáhají a těmi, kteří naopak na eh, potřebných vydělávají. Máme zde lékaře, pana Nestlera, pak pana Aldéna, představitelé občanů a nevládek, pak tam bude pan Jean de Cron, který přijde s názorem za členské státy a posléze pan Leggeri za Frontex a pan Tudorači eh, z generálního ředitelství, které je odpovědné za boj s převaděči, totiž DG Home. Samozřejmě, že si rád vyslechnu i kolegy Někteří byli v terénu, někteří už naspírali obrovské množství zkušeností a někteří byli signatáři či autory tohoto usnesení, o něm jsem hovořil. Jako první, to je první část prezentace předběžných zjištění a aktualizace eh, studie Fit for Purpose, tedy eh, funguje to, Směrnice o napomáhání a kriminalizace humanitární pomoci ilegálním uprchlíkům. Líze eh, Fasiliuté eh, a Janitor Allsoup, eh, to jsou osoby, analytici z Londýna, kteří se zabývají touto problematikou v Londýně v příslušném institutu a rovněž i za univerzitu SOAS, to je uh, Fakulta pro východo- a středoevropská studia. To jsou všechno místa mě dobře známá, měl bych to uměl, eh, uměl eh, snadno vysypat. Takže vyslechneme si prezentaci předběžných zjištění u této studie k směrnici o napomáhání a to nám určitě poskytne dobrý takový úvodní kontext. Obracím se tedy na vás. A připomínám kolegům, že je slyšení webstreamováno, tedy i když zde ve čtvrteční odpoledne znovu eh, těch, eh, ta účast není až tak valná ze strany našich kolegů, eh, můžeme počítat s tím, že jsme hojně sledováni na videu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. S velkou radostí představím výsledky naší studie. Hovoříme i za Gabrielu Sanchez a Sergio Carreru, další autory, kteří tady nejsou. Tato aktualizovaná studie také vychází z předchozí výzkumné činnosti politik proti převaděčství a na to, jak naráží na, sociál, na společenskou důvěru. Jsou to studie, které proběhly v roce 2016 a 2017. Vycházíme také z projektu Resoma, kde jsme se soustředili na postihování nevládních organizací a občanské společnosti. Nechali jsme vám tady podkladové materiály, pakliže se chcete o této problematice a o našich výsledcích dozvědět více. Samotná studie bude hotová do konce října, zatím tedy není veřejná. Přesto ale doufáme, že bude nápomocná při přípravě vašeho usnesení a dalších návrhů k výjimce pro humanitární pomoc. Kromě toho jsme také udělali přehled sdělovacích prostředků, ve kterém jsme poukázali na široko rozsáhlou povahu kriminalizace na pomoci žadatelům o azyl. S tím, že Kriminalizovány jsou organizace občanské společnosti, ale také novináři, poskytovatelé služeb a profesionálové, jako například advokáti. Jinými slovy tedy, rozsah je širší než pouze dobrovolníci a humanitární organizace. Podívejme se na podmínky, které vedly ke stávající situaci, ve které je kriminalizována solidarita. Za prvé, nejasnost evropského a vnitrostátního práva v tom smyslu, co je a co není trestný čin. To je jeden z faktorů, který přispívá ke stávající situaci. Za druhé, boj proti převaděčství a obchodování s lidmi je nouzová záležitost a následně trestní justice se překrývá s řízením migračních toků a není úplně jasné, co se státní zástupci a policie snaží udělat, když eh, zatýká ty, kteří se snaží poskytnout solidárně pomoc. Za třetí, na základě této evropské humanitární uprchlické krize jsme se setkali spíše s jednostrannými reakcemi než s reakcí evropskou. Stále více tedy Vidíme, že členské státy přijímají ve vlastním zájmu opatření, která přesouvají zodpovědnost na jiné státy anebo na občanskou společnost. Viděli jsme to například při vyhledávacích a záchranných operacích. Otázka je, kdo je za ně zodpovědný. K prvnímu prvku, tedy nejasnosti vnitrostátní a evropské právní úpravy. V textu směrnice vidíme, že jakýkoliv, jakákoliv pomoc vstoupit či přejít přes území na základě jakéhokoliv účelu bude považována za trestný čin. My to vnímáme tak, a souhlasí to také s pokyny UNNDC, zde chybí hlavní základ skutkové podstaty trestné činnosti, tedy přínos, materiální přínos této činnosti. V tuto chvíli situaci vnímáme tak, že pouze 4 z 28 členských států naplňují standardy OSN. Jinými slovy, že tedy vyžadují hmotný či jiný finanční přínos, jakožto předpoklad naplnění skutkové podstaty trestného činu. Je to Německo, Irsko, Lucembursko a Portugalsko. Ostatní členské státy využívají derogační doložku protokolu o převaděčství, kde se uvádí, že mohou být použity vyšší trestné sazby. Nicméně, tím jejich úprava přímém rozporu s protokolem OSN o boji proti převaděčství. Evropské právo také vyžaduje finanční přínos takovéto činnosti, nicméně přesto polovina členských států zatím nebyla přesvědčena o tom, že takovýto hmotný přínos musí být předpokladem pro zahájení trestního řízení. Asi nejdůležitější ustanovení, kterým se zabýval Evropský parlament i evropští občané, je výjimka pro akty humanitární pomoci. Stávající směrnice v podstatě nechává na členských státech Evropské unie, aby se rozhodli, zdali budou trestně právně postihovat humanitární pomoc těmto osobám. což není v souladu s duchem protokolu OSN o boji proti převaděčství, kde se jasně uvádí, že od samého začátku vyžadují přítomnost takovéhoto hospodářského přínosu z toho důvodu, aby nebyly kriminalizovány skupiny, které z charitativních či altruistických důvodů pomáhají migrantům dostat se na území členského státu, což je často případ právě žadatelů o azyl. Byli jsme svědky jasných výjimek třeba v Belgii, Řecku, Španělsku, Finsku, Itálii, na Maltě a Spojeném království. Nicméně u některých těchto zemí jsme se stále setkali s příklady trestního stíhání a dnes uslyšíme o dvou případech, kde tato trestní řízení stále probíhají. Občas se říká, že není úplně jasné, na co se ta výjimka vztahuje. Nicméně, když se podíváme na konsensus týkající se humanitární pomoci, tak z toho vyplývá, že ty cíle jsou stanoveny jasně a že se na nich dohodly evropské instituce a členské státy, které uvádí, že cíle musí být zachovat život, zabránit trápení, utrpení a udržet eh, lidskou důstojnost, když je potřeba, pakliže vláda a místní aktéři eh, nejsou schopni či nejsou ochotní konat, či k tomu nemají kapacitu. Čili když se podíváte na ty záchranné a vyhledávací operace, tak v podstatě konsensus z vysoké úrovně by mohl být uplatněn i na tyto situace. Pokud jej uplatňujeme na třetí země, mohli bychom jej uplatňovat i v rámci Evropské unie. Takže následně vzniká řada otázek. Existuje právní jistota mezi poskytovateli služeb a humanitárními aktéry na základě stávajícího právního rámce? Vede to k různorodému uplatňování v členských státech a také dochází ke kriminalizaci migrantů, kteří byli obětmi oběťmi převaděčství a kromě toho také jsme se setkali s nepřiměřenými postihy. Já to převezmu. Jak říkala kolegyně, tento výzkumný projekt již vychází z práce, kterou si dříve zadal tento výbor, ale vychází také z hloubkové studie, kterou Rada pro hospodářské a sociální výzkum Spojeného království financovala. Dívali jsme se na Maďarsko, Spojené království, Řecko a Itálii, ale také jsme sledovali vývoj v celé Evropské unii. Na základě výzkumné práce jsme dospěli k závěru, který se chceme podělit. Nejde pouze o formální kriminalizaci. Jde o kriminalizační dynamiku, která postihuje or- organizace občanské společnosti a nevládní organizace mnoha způsoby a právě jednou z nich je přímý trestně právní postih. Jinými slovy, nemusíte se dostat do vězení, abyste se stali předmětem této kriminalizace humanitární pomoci. Našli jsme čtyři dynamiky v různých členských státech Evropské unie, byť v různých formách. Je podezírání, disciplinární řízení, zastrašování a také formální postih. O formálním postihu nebudu příliš hovořit, protože jak říkala Lina, máme tady kolegy, kteří můžou hovořit přímo z osobní zkušenosti. Nicméně, k práci policie a státních zástupců jsem chtěla ještě upozornit na jednu věc. Dobrovolníci z občanské společnosti v Kale anebo jinde uváděli, že je policie nechránila a proto se dostali do zranitelné situace. Takže když třeba nechali žadatele o azyl, aby se najedli anebo osprchovali, tak nebyli chráněni policií před převaděči. Takže v některých případech tato policejní činnost může být aktivní, tedy že pronásledují tyto osoby, ale v jiných případech může mít formu eh, nedostatku pomoci a ochrany při naplňování této klíčové humanitární funkce. kontrolní opatření třeba v Maďarsku a Spojeném království, kdy tedy nevládní organizace musí naplňovat stále přísnější opatření a pravidla, nebo mohou přijít o přístup. V Maďarsku to například bylo tím, že se nemohli dostat už do těchto centra, nebo eh, podezíravost. V tom se hodně angažovali sdělovací prostředky, například lékaři bez hranic, kteří sehrávali opravdu klíčovou úlohu na námořních i pozemních hranicích při podpoře eh, uprchlíků během této krize. Na ně často bylo poukazováno a v negativním smyslu určitě to mělo negativní dopady na občanskou společnost jako takovou a nyní k zastrašování a obtěžování. Můžete se podívat na podrobnosti do dokumentu, které jsme nechali a v zadní části této místnosti. Bylo to v podstatě fyzické ohrožování, ehm, obtěžování ve smyslu, že neustále museli ukazovat své doklady, anebo dokonce policie či jiné orgány ehm, silových složek je sexuálně obtěžovaly a velmi často tito policisté ani neměli dostate, dostatečné označení své vlastní osoby. To je jenom pár příkladů, více podrobností najdete v, ve studii. Tady jenom krátký náčrt, ze kterého vyplývá, že ano, sice se může jednat o poměrně malých počet těch, malý počet těch novodobých Schindlerů, kteří trpí v evropských vězeních, ale to neznamená, že to není zásadní otázka, což říkal Klod, když uváděl toto zasedání. Takže nejde tady jenom o to, jestli vás někdo zatkne nebo ne. Někteří z vás znáte Roba Bloryho, což je Brit, který byl zatčen za to, že propašoval dítě z Kale do Spojeného království, aby se spojil se svou rodinou a pokusil se o sebevraždu po té, co jak si prošel britským soudním řízením, říkal, že to bylo velmi stresující a naštěstí tedy nakonec se ho podařilo zachránit a byl zproštěn obvinění. Za další. Nejde tady pouze o práva migrantů, byť tedy nakonec se k tomu vždycky dostaneme. Jde také o práva občanů, a to nám často opakovaly nevládní organizace a migranty, se kterými jsme hovořili během, nase, během svého výzkumu. Jde o to, že Evropská občanská společnost se snaží bránit své právo na to, aby pomáhali lidem v nouzi, což je základní evropská hodnota. Ve Francii Cedric Hever byl nedávno zatčen za to, že převáděl migranty z Itálie do Francie a dostalo se to nakonec až k ústavnímu soudu a diskuse začala, co to vlastně je bratrství. Oni říkali, to je mé občanské právo bratrsky pomoci jiné lidské bytosti. Takže se tady dostáváme opravdu k zásadní otázce toho, co to znamená být Evropanem a co to znamená bojovat za lidská práva. Tady máme několik organizací občanské společnosti, které se mobilizují v této problematice a musím říci, že rozsah té mobilizace je bezprecedenční. ve světle takzvané evropské uprchlické krize v podstatě poprvé vidíme takovouto mobilizaci občanské společnosti na evropské úrovni, která volá po jasnější úpravě této situace. A tady máme pár příkladů iniciativ, o kterých pravděpodobně víte. Jejich cílem bylo přilákat pozornost evropského, přitáhnout pozornost Evropského parlamentu k této problematice. A jsme velice rádi, že se tím zabýváte, protože existují mnohé důkazy toho, jak důležité téma to je. Je to také poprvé, co Světová organizace proti mučení začala sledovat situaci bojovníků za lidská práva v Evropské unii. Jinými slovy tedy dostává to i mezinárodní pozornost. Zvláštní zpravodaj OSN se tedy začal zabývat touto problematikou v Evropě. Jak jsem říkala, vytváření podezíravé atmosféry a různých postihových mechanismu. To jsou věci, které jsme viděli i v jiných oblastech, kde se eh, dostávají bojovníci za lidská práva do více stigmatizované a složitější pozice. Jak už jsem říkala, nejde jenom o záchranu životu na moři, ale také na mm, pozemních hranicích. Prostě máme právo jako Evropan dát někomu kus chleba, pokud má hlad, a nebýt postihováni. Používá se například k tomu legislativa týkající se bezpečnosti potravin, ale i jiná. Teď, co se týče práva na život, Často se hovoří o tom, jak se snížil počet nelegálních migrantů do Evropy a že to je skvělé, ale Lina velmi dobře počítá. A ano, snížil se tedy počet lidí, kteří nelegálně připlaval k Evropě a počet lidí, kteří, se, kteří zemřeli při cestě do Evropy, se zvýšil. Co se týče procent těch, kteří překročili hranice a zemřeli, tak to se zvýšilo a je to v přímé úměře s tou kriminalizací a policejní činností a v některých případech úplného zákazu Eh, toho, aby lodi vyplouvaly na moře a zachraňovaly životy. A teď, co se týče dopadu na společnost. Tyto dynamiky mají vliv na nás na všechny. Z minulosti víme, že takováto opatření v podstatě různé charity odrazují od toho, aby pracovali s, se skupinami pro uprchlíky a také to má širší dopad na ostatní rasy. Například ve Spojeném království soukromí majitele nemovitostí provádějí různé stále zvláštnější kontroly o a, tom, zdali jejich nájemníci tam jsou legálně nebo ne. No a vlastně výsledek je, že pokud někdo má jméno, které nezní britsky, tak mu nechtějí pronajmout byt. Takže má to dopad na nás všechny. A také to v podstatě narušuje právní stát. Občanská společnost konec konců sehrává významnou úlohu při ochraně základních práv Evropské unie. Mezi něž patří třeba právo na sjednoci, sloučení rodin v případě dětí bez doprovodu. To trvalo opravdu roky a má to také negativní dopad i na jiné oblasti, kde potřebujeme větší právní jistotu. A znovu ještě dám slovo Leně. Navíc tím přicházíme o možnost vyšetřovat jiné trestné činy, které jsou tedy skutečně zjevnými trestními činy a migranti jsou, eh, je pravděpodobnější, že budou obětí zneužívání a převaděčství. No a poslední věc k doporučením. Souhlasíme s postem Evropského parlamentu, že je třeba jasně nastavit linii toho, co se kriminalizovat má a co nemá. Precedent jsme viděli ve směrnici o pašování lidí, eh, na základě kterého nejsou, nejsou kriminalizovány a oběti převaděčství. A za další, Přestože některé členské státy tu humanitární výjimku transponovaly do svého práva, tak ji pak neuplatňují v praxi. Zde by měly být spuštěny monitorovací mechanismy. Především účetní dvůr. Účetní dvůr by se měl podívat na to, kde se utrácejí peníze Evropské unie a zdali ten boj proti eh, migrantům je v souladu s evropskými základními právy, protože to je jedním z kritérií efektivního využívání evropských prostředků. Evropská ombudsmanka by se také měla zabývat dopadem na lidská základní práva. Pokud například vidíme, že ve Středomoří roste úmrtnost, tak zjevně nastávající politické odpovědi něco špatně. Nezávislá observatoř by měla být vytvořena ve spolupráci s Akademií občanskou společ- akademickou obcí, občanskou společností a evropskými institucemi. Občané by se mohli na tuto observatoř eh, obracet a následně by se vyšetřilo, jestli dochází k nějakému systematickému porušování základních práv, anebo jestli tato situace je zneužívána k politickým cílům. No a nakonec se držíme postoje Evropského parlamentu, který říkal, že chceme-li vyřešit tento problém, je potřeba ho řešit komplexně a migraci je potřeba řešit komplexně, protože zatím jsme se setkávali pouze s jednostrannými opatřeními, která jsou spíše restriktivnější povahy. Když se ale zamyslíme nad problematikou převaděčství a obchodování s lidmi, tak v podstatě zjišťujeme, že hospodářští přistěhovalci a uprchlíci mají stále méně legálních možností přijít do Evropy bez využívání služeb převaděčů a to následně posiluje celý obchodní model převaděčů. A kromě toho také ve stávající době unilaterálních jednostranných opatření Prostě bude potřeba, aby Evropská unie byla proaktivní v oblasti vyhledávací a záchrany operací. Děkuji. Děkuji vám oběma. Chtěl bych eh, jenom informovat, že toto je originální dokument, eh, o který, který jsme zadali, ten z roku 2016. A eh, ta prezentaci jsme slyšeli podklady k dokumentu, který bude vydán v roce 2018 na žádost výboru PETY. Jsou tam aktualizované údaje týkající se této směrnice a situace ve eh, Středomoří. Takže výbor PETY aktualizuje tento původní dokument z roku 2016 a budeme mít dokument s novými detaily. A dalším řečníkem bude Konstantin Nestler, je to lékař a dobrovolník ve vyhledávacích a záchranných misích na lodích Jugend eh, eh, Retet Juventa a Lifeline. Máte 10 minut. Velmi vás zde vítám. Děkuji vám a děkuji za příležitost zde hovořit a reprezentovat uh, humanitární skupiny a jednotlivce postižené výsledkem této diskuse. Jmenuji se Konstantin Nestler, jsem lékař a pracuji už tři roky na urgentní medicíně, intenzivní péči a anesteti- oddělení anestezie v Berlíně od roku 2015 eh, aktivně pomáhám eh, z lékařského hlediska eh, uprchlíkům na, na, poprvé v improvizovaném táboře v Berlíně, potom nelegálním uprchlíkům v severním Řecku a od roku 2017 v civilních organizacích, které vyhledávají a zachraň, zachraňují Účastnil jsem se několika misí jako zdravotník na lodích Juventa Lifeline a Sea Watch 3 a chtěl bych vás krátce informovat o stávající kriminalizační kampani, která vedla k zadržení eh, záchranných lodí Juventa a Lifeline a ke pronásledování nebo ke stíhání jejich posádek. Juventa začala své operace v červenci 2017, italské úřady zadrželi v srpnu 2018 a za ten krátký čas eh, dobrovolní na posádka eh, zachránila 14 tisíc lidí, kteří utekli z Libie na, eh, pře, na předspaných lodičkách. Jako každé další plavidlo v této oblasti Juventa kapacita eh, byla při každé eh, záchranné operaci eh, pod velením italského koordinačního záchranného střediska a lidé zachránění byli přesunuty podle příkazu italské pobřežní stráže a, po a po převozu plavidly to. Během všech těchto operací jsme přísně se dodržovali mezinárodní a národní právo. V roce 2017 žalobce začal tajné vyšetřování proti Juventě a dalším lodím nevládních organizací a e, tajní agenti a e, protimafiánská policie se snažili infiltrovat do posádek, e, odposlouchávali telefony humanitárních pracovníků. A e, aby mohly eh, tato opatření provádět. Juventa eh, dostala příkaz eh, záchranným koordinačním střediskem opustit výhled, vyhledávací a záchranou zónu a jet do přístavu v Lampeduze a my jsme museli nechat spoustu lidí v nouzi a nepomoci jim. Nakonec byla v srpnu 2018 Juventa Eh, předběžně zadržena a eh, poté, co stoupila do přístavu Lampedusa na základě eh, žalobce Trapányho. A o rok později začalo stíhání 22 humanitárních pracovníků za takzvané napomáhání ilegální migraci do Itálie. Tito lidé ale neměli žádný vztah k převaděčům a ale italská vláda e, e, nebo italské úřady argumentovaly, že Juventa byla součástí řetězce, který vedl k legálnímu vstupu migrantů na italské teritorium. Eh, na zadržení Juventy mnoho dalších nevládních organizací i jednotlivců, kteří se účastnili vyhledávacích a záchranných operací, byli konfrontováni s masivní kampaní za použití právních a byrokratických nástrojů, aby přestali tuto činnost dělat červnu 2018 eh, loď Lifeline eh, měla zákaz eh, připlutí do evropských přístavů, když zachraňovala 234 migranty z mezinárodních vod. Takzvaná libijská pobřežní stráž požádala, aby jí byly Eh, vráceni ti migranti, aby je vzala zpátky do Libie. A kapitán Lifelineu Klaus, Klaus Potter Reich eh, odmítl tento příkaz, protože by migranti mohl být, eh, měli být převezeni do bezpečného přístavu. V reakci na to Itálie a Malta nedali přístup, nepovolili přístup lodi do bezpečného přístavu a musela, loď musela být 6 dní s mnoha ne, eh, na, na otevřeném moři s mnoha eh, nemocnými a oslabenými lidmi, včetně eh, dětí. A nakonec mohla vstoupnout na Maltu a Eh, poté, co si se evropské vlády některé dohodly, že přijmou některé z těchto eh, uprchlíků, z těchto migrantů. Krátce potom malcké úřady Eh, vznesli obvinění proti kapitánovi eh, kvůli registraci lodi, i když eh, kapitán a kapitán Lifelineu nyní je v nebezpečí odsouzení do vězení až na jeden rok za to, že provozoval loď bez řádné registrace, i když ta loď jezdila pod holandskou vlajkou pod eh, loď Aquarius, kterou operovala MSF a SOS Mediterrane, brzy přijde o stav, eh, od stát vlajky, poté co Itálie intervenovala u panamského registru lodí. Eh, vysvětlení, které eh, da, eh, dali panamské úřady, bylo takové, že Aquarius nevrátil migranty zachráněné v mezinárodních vodách Libii, což eh, čímž došlo k, k porušení principu, ale tím došlo k principu nenavracení podle ženevské konvence. konvence. Eh, přímým výsledkem těchto akcí je, že umrtnost na mořích eh, stoupla eh, z jednoho z každých 16 na z původní situace jednoho na každých 64. Posádka Juventy nyní eh, hrozí, posádce Juventy nyní hrozí uvěznění na 20 let a, a pokuty až do 15 tisíc eh, let. My doufáme, že to dobře dopadne, ale poučili jsme se z pří, eh, předchozích případů jako Kap a Namur, že ten proces může trvat léta a stát stovky tisíc euro. Lidé kteří, které nyní vyšetřují, jsou profesionální námořníci, eh, paramedici, eh, hasiči, záchranáři, kulturní mediátoři a technici. Mnozí obětovali své kariéry, své bezpečí a pohodlný život, aby pomáhali lidem, kteří umírají na Prahu Evropy. já jsem mezi nimi potkal ty nejlaskavější a nejnesobectější lidi, které jsem kdy viděl. A když vidím, že se s nimi teď zachází jako s kriminálníky a extremisty, rve mi to srdce. Byl jsem šokován, že místo, abychom eh, tyto lidi ctili, protože stělesňují evropské a humanitární hodnoty, se, se s nimi zachází jako s kriminálníky a eh, ničí se jejich životy. Já jako zdra, profesionální zdravotník mám zákonnou povinnost aktivně pomáhat eh, v každé nouzové situace, eh, nezávisle na eh, národnosti, pohlaví, pojištění nebo náboženství potřebného ehm, bojím se, že tyto příklady Eh, obět, eh, obětování humanitárních pracovníků za pro politické účely eh, bude nepostiženo a že to velmi poškodí schopnosti a ochotu jednotlivců pomáhat dalším v Evropské unii a na jejich hranicích. A proto vás vyzývám, abyste vytvořili závazný právní rámec, který bude chránit humanitární projekty od eh, široce rozšířeného stíhání, kterým jsme dneska svědkem. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much indeed, Dr. Nestler. Děkuji, pane Nestle. A přejdeme k dalšímu kolegovi zde přítomnému, který rovněž je v přední linii tohoto úsilí. Salam Aldin, založ, zakladatel dámské nevládní organizace Team Humanity. Eh, sám jste mnohé prožil, dávám vám slovo. Jsme rádi, že jste zde. Děkuji, že jste mě sem pozvali a dali, dáváte mi příležitost se podělit o svůj příběh. Jmenuji se Salm Aldin. Vzpomínáte si na Alana Kordyho před třemi lety se jeho tělo objevilo na turecké pláži. Třiletý syrský uprchlík umřel cestou eh, k bezpečí. To změnilo můj život. Viděl jsem tu fotografii ve spravodajství 3. Eh, září. Do té doby jsem byl obyčejný člověk, takový chlap s prací, domovem, rodinou, kamarády co by si člověk mohl víc přát, ale obraz, fotografie tohoto dítěte, která, mm, který měl rodinu, která chtěla, aby při nejmenším v životě mohl žít v bezpečí, v nějaké bezpečné zemi. Já rozhodně jsem se dokázal vžít do jeho situace. Já jsem se narodil v Moldavsku, když mi bylo devět, museli jsme prchnout z důvodu občanské války v té zemi. A naše cesta byla dlouhá a svízelná. Konečně se nám v Dánsku podařilo dostat status uprchlíka. A Alan, to byla taková trubka, která mě vybídla k tomu, abych se do všeho vložil musel jsem něco udělat. Měl jsem pocit, že v opačném případě budu mít krev na rukou. Dva dny poté, co jsem viděl tu fotografii, byly mé narozeniny. 5. září a já jsem byl v Řecku a už jsem se vydal cestou k lodi plné uprchlíků. Tam jsem zachránil velkou skupinu lidí. Nevěděl jsem, co se děje. Šokovalo mě, že eh, v té záplavě různých organizací a úředníků nás bylo pouze pár hrstka, kde byla policie, Červený kříž, řecká vláda, OSN, nemohl jsem spát, vrátil jsem se do Dánska a za tři dny s třicítkou kamarádů a třemi mini dodávkami jsme už byli na cestě do Lesbosu, abychom zachraňovali životy, abychom se jako lidé projevili právě v této situaci. A tak jsme začali. Do doufali jsme, že se nám podaří těch životů zachránit co nejvíce. Možná si někteří myslíte, eh, proč potřebují lidé pomoc, takovýto lidé. Eh, je tam eh, násilí, teploty jsou extrémní, tito lidé přicestují těsně napěchovaní do loděk, které často nejsou vhodné Někteří takto cestují dlouhé míle mořem. My jsme přesto pokračovali, zachraňovali jsme životy každý den a já jsem měl i v náručí ty, její štěla pomalu vychladla a někteří se mě ptali, umřu, pomozte mi. Někteří se mě ptali, přežije můj nejbližší. Eh, já jsem byl svědkem i takových eh, situací, kdy se na plážích objevovala těla a my jsme museli tyto lidi um, pochovat. Nejsem však tady z tohoto právě důvodu. To jsou situace, s nimiž se humanitární pracovník často setkává. My jsme založili um, crowdfunding, koupili jsme loď, byli jsme odhodláni. Jelikož tolik lidí se potápělo, tak eh, jsme si získali všechna možná povolení, registrovali jsme se i v přípravu, v přístavu. A nyní prosím se vžijte do mé situace. Bylo to ve dvě v noci 14. ledna, byl jsem ve svém autě jako patrola a bylo mě sděleno, že se potápí loď na jižním pobřeží. Ale nevěděl jsem žádné podrobnosti. Věděl jsem, že se situace už může pouze zhoršovat. Věděli jsme, že někdo je v potížích, ale nevěděli jsme přesně kde. Tito lidé možná přežijí pouhé minuty. Věřte mi nebo ne, ale ono to není žádná slast být svědkem toho, když se někdo topí. Takže já a čtyři jiní um, zachránci jsme se okamžitě vydali um, do přístavu a snažili jsme se najít tuto loď. Uvědomili jsme helénskou pobřežní stráž a najednou se k nám přiblížila velká vojenská loď velikou rychlostí a než jsem si mohl cokoliv uvědomit, zatkli nás. A to um, by jsme byli v lodi, ve které jsme byli před 15 hodinami, pouhými 15 hodinami, když jsme zachránili 51 osob před utopením a měli jsme k tomu povolení. Pak jsme pár hodin proseděli v přístavu, nikdo nám nic nevysvětlil, žádali jsme o kontakt s velvyslanstvím, ten nám byl odepřen. Pak v 9 dopoledne se jiný dámský dobrovolník byl požádán, aby se vydal do místnosti, kde se konaly výslechy a mm, tam žádný z těch úředníků neuměl anglicky, no a tak eh, nevíme, co si do počítače zapisoval. Poté, co skončil toto psaní, tak mě požádal, ať to podepíši. Já jsem odmítl, řekl jsem, že potřebují zástupce. Oni i jiným dánským dobrovolníkům dali tyto formuláře a já jsem je varoval, ať to nepodepisují, pokud se ještě kdykoliv chtějí setkat se svou rodinou, a i um, um, než tedy budou mít možnost kontaktu ať už s advokátem nebo s ambasádou. Po takto opakovaných pokusech ředitelství přístavu to s námi vyřídit, byli nuceni kontaktovat advokáta. Z toho, jak jsem to pak pochopil, tak eh, na tom dokumentu stálo, že jsme z Turecka přijeli co by převaděči. Byl jsem o to obviněn, aniž by kdokoliv měl v ruce jakékoliv důkazy. Byl jsem v řeckých vodách a na mé lodi žádní uprchlíci nebyli, ale úřady reagovaly rychle. A já jsem přitom strávil 8 hodin ve vězení. Přitom mě to bolí, když uvažuji o tom, že se v této době právě topili jiní uprchlíci. Ani dodnes mně není jasné, jaká je logika toho, že se zatýkají ti, kteří životy zachraňují. Muselo se zaplatit hodně peněz. U mě to bylo 10 tisíc eur a pak ještě rok a 8 měsíců jsem nesměl opustit Řecko. V mezidobí jsem neměl chuť přestat s humanitárním úsilím a s dalšími projekty. Soustředil jsem se na poskytování obživy, oděvu střechy nad hlavou. Už jsem žádnou loď neměl, ta byla zabavena. Přesto však jsem se snažil třeba i uplavat 300-400 metrů a pak doprovázet tu loď a posléze, co už byla podepsána smlouva s Tureckem a lodě začaly eh, ubývat, lodi začaly ubývat, jsem cestoval po Řecku, pomáhal jsem uprchlíkům a pak eh, v srpnu roku 2017 jsem konečně mohl se rozjet zpátky domů do své rodiny. Já jsem eh, přesto 7. května roku 2018 musel přijet zpátky k soudu a přes to, že ty záležitosti byly úplně vycucané z prstu, tak mě hrozil život ve vězení. Uvažoval jsem, jak to bude, když budu mít trestný rejstřík, kdo mě zaměstná za to, že lidi zachraňuje, tak budu ve vězení. Migrace je běžný jev. A středozemní moře je stále ještě eh, oblastí, kde se migruje. Podmínky se ale mění to, že víme, jak vypadá hospodářská situace, tak musí být všem jasné, že Evropa bude zemí, do níž se lidé snaží dostat. Migrace zároveň přispívá k soužití v regionu. Evropa, v Evropě populace stárne, migranti jsou potřeba a přece se můžeme zamyslet nad tím, kolik z těch uprchlíků ze Syrie či Afganistánu by se nám mohlo hodit. Samozřejmě, že je těžké najít rovnováhu mezi xenofobií a rozumným přístupem. Celá desetiletí rybáři a jiní, kteří žijí na pobřeží, zahraňují uprchlíky, migranty a vláda jim v tom nepomáhala. Já každodenně jsem svědkem situace, kdy si Řecko není schopno s celou situací poradit a um, takový alarmující eh, vývoj jako zatýkání dobrovolníků na Lesbosu nám dává velice depresivní obraz humanitárního eh, aspektu Evropanu. To, že máme humanitární převaděče, to je pravda, ale Sara Martina to byla srbská uprchlice, která eh, se nalodila do eh, malé nafukovací lodě, která měla mít šest, ale bylo jich tam šestnáct. Ona přeskočila do jiné lodě, pak eh, tři hodiny plavala na Lesbos. Všichni přežili díky ní. Její kamarád, kolega je absolventem London School of Economics, který zasvětil život pomoci uh, Eh, jeho otec byl uprchlíkem z Německa eh, za druhé světové války a ona rovněž chtěla vše oplatit, tentokrát jiným. Já se vidím jako někdo, kdo pomáhá těm, kteří volají o pomoc. A pokud je té pomoci potřeba, tak jsem přesvědčen, že bychom měli takto eh, se chovat. A proto, že je eh, ten, i toto je součástí evropanství. Jak byste se zachovali vy, kdyby vás všichni začali očerňovat a obvinovat, eh, že máte nekalé úmysly, že něco tajíte? Takto jsem se cítil já. Nechtěl jsem strávit zbytek života za mřížemi. Nakonec se to i podařilo, ale je ještě stále mnoho takových, eh, kteří eh, musí bojovat s těmito obviněními. Humanitární pomoc musí být jasně dekriminalizována, tak, abychom dokázali jasně rozličit eh, prokazování pomoci lidem ve svízelných situacích na moři a dobrovolníci by naopak měli být chráněni Evropská unie musí novelizovat stávající zákonodárství a dokončit provádění imigrační a asilové politiky. Já chápu, že se to nemůže stát ze dne na den, ale odvrácení se od těch, kteří se nám na moři topí, nic neřeší. Naopak je to vlastně nelegální. E, mezinárodní zákony hovoří, že kdokoliv by měl pomoci plavidlu, v nouzové situaci, které vyšle nouzový signál. Pokud někdo opomene se takto zachovat, je to trestné. Navíc solidarita by nikdy neměla být trestná a to, že jsou těmi, kterým chceme pomoci, eh, migranti bez dokladu, je další záležitost. Obracím se na vás, zde přítomné, abyste nám pomohli těm, kteří mají ideály, těm, kteří chtějí pomáhat. Já ze srdce se obracím na všechny v této místnosti. Jednete rozhodně a pomozte, aby se z vězení a ze zadržení dostali všichni, kteří upřímně nechtějí nic než pomáhat. Bez jejich obětí by celá humanitární krize byla ještě horší. Thank you very much. Já vám srdečně děkuji nyní měníme úhel pohledu. Je čas na prezentaci situace z pohledu členského státu, totiž jak na tuto směrnici o napomáhání nahlíží členský stát. Jean de Croon je zástupcem ředitele oddělení pro imigraci na ministerstvu vnitra ve Francii. A právě toto bude tématem jeho příspěvku. Máte čas na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, děkuji mnohokrát za vaše pozvání. Nebudu hovořit pochopitelně za všechny členské státy, hovořím za Francii, a to především z právnického hlediska. Jak jste připomněl, pane předsedo, ve svém úvodu, a jak učinili předchozí vystupující, nezapomínám, že tato agenda má i humanitární rozměr a že členské státy nejsou jenom chladnokrevné příšery a že nezapomínají ani na tento a, rozměr. Nelegální migrace přes středozemní moře musí být předmětem i preventivní pozit, politiky a e, boje proti proti převaděčům. To děláme. Nejde tedy pouze o represi a sankce v trestně právním řízení, ale také o prevenci. Nechci hovořit příliš dlouze, takže nebudu připomínat směrnici z roku 2002, která je předmětem dnešního odpoledního zasedání. Francie transponovala tuto směrnici, konec konců ve svém právu již měla sankce proti pomáhání k nelegálnímu vstupu na území a tyto sankce přizpůsobila ustanovením směrnice. Tato směrnice byla také vyhodno, respektive její transformace, transformace do francouzského práva byla vyhodnocena v roce 2016 jako vyhovující. Kolega z Frontexu, který vystoupí později, bude hovořit o svých tématech lépe, než bych je probíral já bude hovořit o tom, že mají různé techniky, které umožní napomáhat migrantům. Takže budu hovořit o tomto tématu čistě z pohledu francouzského práva. Co se týče napomáhání ke vstupu na území a pobytu, tak tam máme v podstatě dvě věci. V zákoně o cizích státních příslušnících. Máme tam článek, který definuje skutkovou podstatu trestného činu a článek, který uh, uvádí výjimky z trestnosti. Pak tam také máme články o přitěžujících okolnostech, například pokud dochází k této trestné činnosti v rámci organizované skupiny, anebo tam jsou výjimky, těch je několik, a nejedná se pouze o humanitární pomoc v širším slova smyslu, ke které se ještě vrátím, ale také výjimka pro rodinné příslušníky migrantů, kteří jaksi solidárně napomáhají příslušníkům své vlastní rodiny. Byť Francie není v první linii námořní migrace, kvůli své zeměpisné pozici prostě ty lodě se nedostávají v prvé řadě do francouzského přístavu, většinou eh, jsou zachyceny dříve, ale v každém případě pomoc nebo napomáhání k nepovolenému vstupu, příchodu a pobytu se nás týká kvůli nelegální migraci. V roce 2015 jsme znova zavedli kontroly na vnitřních hranicích, a zjistili jsme, že Francie je obětí druhotných pohybů, které jsou poměrně zásadní ve větší míře než eh, jiné členské státy. Týká se to především Kale, tedy na severu, jinými slovy tedy migranti, kteří se snaží dostat do Spojeného království. Dám vám pár čísel. V roce 2017 jsme zachytili 130 tisíc civých státních příslušníků, kteří na našem území pobývali bez povolení, což byl absolutní rekord. Teď, co se týče prevence a boje proti převaděčství, tak tady musím říci, že francouzská policie eh, zachytila 303 nelegálních sítí, které převáděly migranty, z nich 139 pomáhali při vstupu, přechodu a pobytu a přitom jsme zatkli 250 lidí. V roce 2016, pro rok 2017 nemám čísla, ale ta čísla za rok 2016 se blíží, jsme měli 674 odsouzení za trestný čin na pomáhání k nepovolenému vstupu a pobytu. Z nich 230 eh, bylo nepodmíněné tresty ten počet je za poslední roky víceméně stabilní, zvyšuje se ale počet eh, trestů odnětí svobody, což tedy znamená, že se jedná o daleko strukturovanější sítě, které mají více členů a více prostředků ke své k dispozici. Nyní k právní úpravě, která ve Francii platí. Jeden z předchozích vystupujících k tomu konec konců odkazoval v tom smyslu, že nedávno francouzská ústavní rada se vyjadřovala v červenci tedy k úpravě toho článku, o kterém jsem hovořil, článku, který se týká výjimek z trestnosti. Úprava tohoto článku, tedy předtím, než do toho vstoupila ústavní rada a vyjádřila se k tomuto článku, říká, že pakliže ta pomoc byla poskytnuta fyzickou a právnickou osobou bez nějakého přímého či nepřímého prospěchu. Týkala se zajištění potravy, zdravotnické péče a, a zachování lidského zdraví života a důstojnosti. Z našeho pohledu, z pohledu komise tady došlo ke správné transpozici směrnice a ústavní rada toto ustanovení kritizovala a uvedla, že neodpovídá ústavní zásadě bratrskosti, kterou definovala při této příležitosti. A říkali, že ve svém právě musíme mít výjimku pro pomoc u rodinných příslušníků. Jinými slovy tedy, že tam musíme mít výjimku pro případy, kdy tyto činy vycházejí z čistě humanitárních důvodů. Měli jsme připravovaný návrh zákona a do tohoto návrhu zákona, který byl trochu obecnější, jsme zapracovali novelizaci na žádost této ústavní rady, takže nový text francouzského práva tyto výjimky definuje a uvádí se tam, že nemůžou být stíhány fyzické a právnické osoby, pakliže, k tomu nevedl, pakliže tímto činem nevedlo k přímému nebo nepřímému zisku, a pakliže poskytli rady, sociální, lingvistické a další služby či další akty, které byly působeny čistě z humanitárních důvodů. Jinými slovy tedy se tam nevyslovují, nevyslovují ve smyslu jednotlivých činností a spíše to nechávají na obecném ustanovení, které se týká všech možných aktů, pakliže byly poskytnuty čistě z humanitárních důvodů. Teď ještě chci upřesnit dvě věci. Za prvé, některé nevládní organizace nás kritizují z toho důvodu, že, jak říkají, do té výjimky jsme v tom článku týkajícího se definice trestného činu nezavedli tu výjimku, pokud to dělají tedy bez hmotného zisku. My jsme tak učinili v jiném článku a to z racionálních důvodů. Protože když začíná policie vyšetřovat, tak potom je velice těžké říci v té fázi, nebo minimálně nevždy jednoduché říci, pakliže došlo k nějakému v uvozovkách protiplnění, jestli z toho měli nějaký zisk, jinými slovy. Takže pokud by toto bylo zahrnuto do definice samotné skutkové podstaty trestného činu, tak potom by v řadě případů nemohlo být ani zahájeno vyšetření, vyšetřování, což by tedy bylo proti eh, hlavnímu cíli této směrnice. Ty sítě používají sofistikovanější prostředky v tom smyslu, že na francouzském území nedochází k žádné přímé platbě. Používají řadu zprostředkovatelů a ty platby probíhají mimo Francii a prostě mají na to vytvořeny velmi sofistikované modely. Naplnili jsme tedy cíl směrnice a to kombinací dvou různých článků. A jak říkám, byly k tomu právnické důvody. A druhou věc, kterou jsem chtěl vysvětlit, a tím už skončím, eh, se týká vstupu. Pomoc při vstupu. To není předmětem právní úpravy výslovné ve francouzském právu, co se týče výjimek z, ze stíhání. Čili máme tam pobyt a pohyb. Co se týče vstupu, tak to je něco jiného. Vstup, pobyt a pohyb jsou různé věci. V roce 2018 se k tomu nevyjádřila naše ústavní rada a ten rozdíl se vysvětluje tím, že co se týče vstupu, tak ten, který napomáhá, nepomáhá pouze nelegálnímu migrantovi. Tím, že ho dovede na francouzské území, vlastně vytváří nelegální status daného člověka. Nemůže se říct, že je potřeba převést migranta přes hranici, aby se překonala nebo aby se z nějaké nouze zachránila. Prostě pokud třeba se převádí z Belgie nebo z jiného státu nebo z Itálie, prostě pokud už se dostal do Belgie nebo Itálie a je v tísni, tak určitě může být zachráněn na italském či belgickém území. Jinými slovy, tedy není potřeba, aby daná osoba byla převedena přes francouzskou hranici. A skončím jenom tímto posledním bodem, který se týká napomáhání ke vstupu. Byť tedy zde nemáme tuto výjimku, tak přesto platí hlavní zásady trestního práva, do kterého to spadá. A to, že se může trestat pouze úmyslný trestný čin. Jinými slovy, musel vidět, co dělat a vždy může říci, že to byla potřeba, že to bylo potřebné a pokud je schopen dokázat, že opravdu bylo potřeba zachránit tuto osobu. Není to tedy přímo napsáno u napomáhání u vstupu, nicméně je to obecná zásada francouzského práva, která se v individuálních případech zohledňuje. Došlo tedy k těmto posledním zákonodárným změnám, na jejich základě máme za to, že francouzské právo v tuto chvíli plně odpovídá požadavkům Evropského parlamentu. Je to právní úprava vyvážená, vyvažuje potřebu na jednu stranu eh, bojovat proti převaděčům, obchodníkům s lidmi a na druhou stranu humanitární organizace respektuje. Děkuji. Thank you very much. We now are on to last uh, two contributions before we... Děkuji. Mám ještě dva krátké příspěvky před diskusí. Máme krátké nahrané poselství od pana Ležery, který je ředitelem Frontextu eh, jsme rádi, že pan Ležery, který s námi mnohokrát byl, nám eh, mohl eh, poslat alespoň tuto nahranou zprávu. Eh, ta zpráva je pětiminutová jenom, takže poslechněme si ji. Váže, eh, vážená eh, poslankyně a poslanci, je ctí a potěšením přijmout pozvání výboru LIBE a hovořit eh, ve funkci ředitele Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Během fungování na vnějších hranicích Evropské unie Frontex často jako první vidí lidí, kteří jsou převáděni ne, nebo z, eh, do Evropy přicházejí je jako oběti eh, obchodníků s lidmi. Eh, ve všech, my jsme leto zachránili 23 tisíc lidí, to možná nevíte. Všechny organizace Frontexu jsou pod velením hostitelského státu a Frontex Eh, zajišťuje eh, registraci a, eh, dost, a přemístění migrantů a jejich přesun do e, nutných, k dalším nutným úřadům. To znamená, ti, kteří žádají o azyl, jsou e, přesunuti do, na orgány, které to dělají. Ti, kte, e, kteří jsou obětí obchodu s lidmi, jsou nasměrováni na policii a místní nevládní organizace pro další pomoc a nedoprovázení nezletilí na příslušné úřady. Sociální a těhotné ženy jsou převezeny do do nemocnice eh, k vyšetření. A takové vyšetření jako UNHCR a Mezinárodní organizace eh, pro migraci velmi pomáhají těm, kteří přicházejí a spolupracují s dalšími organizacemi, jako je Červený kříž a Save the Children. Eh, každopádně eh, pomocí vyhledávacích a záchranných eh, operací se Frontex účastní ochrany za vnějších hranic. A od roku 20, 2011 Frontex zajišťuje budování kapacity v členských státech a v třetích zemích organizováním kurzů. Věnujeme celý projekt na pomoc pohraničníkům detekovat nezletilé oběti které jsou převáděny do Evropy a nebo jsou obětmi obchodu s lidmi. A naší neustálou prací stále spolupracujeme a podporujeme členské státy, abychom zjistili bezpečnost a dobré fungování vnějších hranic Evropské unie. A v boji proti přeshraničnímu zločinu každopádně nepřehlížíme význam zachraňování životů na moři. Toto vychází z povinnosti kombinace mezi povinností mezinárodního práva a ze závazků týkajících se zajišťování základních práv. Není podle našeho názoru žádný rozpor mezi empatí vůči obětím a e, na druhé straně bojem proti zločinu. E, Frontex zajišťuje bezpečnost e, teritoria Evropské unie zajištěním a ochranou jeho vnějších hranic a bojem proti přeshraničnímu eh, zločinu. Se svými partnery, jako je eh, Eurojust a další bojujeme proti těm, kteří obchodují s lidmi, převádějí lidi, lidi falšují eh, doklady a obchodují se zbraněmi a dalším. Naším úkolem je i schromažďovat a e, zpracovávat e, osobní údaje, které sdílíme s Europolem a členskými státy. E, to znamená, že Europol podporuje, podporuje členské státy v implementaci směrnice o napomáhání. Vážené dámy a pánové, eh, Frontex se neúčastní politických diskusí o této směrnici a její transpozice je v rukou jednotlivých členských států a samozřejmě je na nezávislém soudnictví nebo nezávislé justici každé země rozhodnout o tom, jak se k tomu postaví. Každopádně bych chtěl zdůraznit fakt, že my všichni, Frontex, členské státy, humanitární organizace a nevládní organizace, máme společný cíl v poskytování pomoci obětem když přijedou do Evropské unie a snížit počet těchto obětí v následujících měsících a letech. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Eh, takže to, tak to, to bylo skvělé poselství. S Frontexem eh, dobře spolupracujeme. Výkonný ředitel chtěl zdůraznit význam eh, toho, eh, když spolupracujeme, než kdybychom jednali jenom sami za sebe a že by bylo směšné to dělat jinak. Nyní zde není a jinak pravidelně nás navštěvuje, i když má hodně povinností a tomuto tématu se spolu s námi hodně věnuje. Takže eh, dnes jsme měli alespoň tuto nahranou eh, zprávu, toto poselství. A v tomto duchu eh, máme teď jenom další dva lidi, kteří budou, eh, kteří vystoupí. Máme Joana Dragoše Tudorače, vím, že máte připravenou řeč, ale eh, teď hovoříme o směrnici a o pokynech. Eh, tak obraťme se jenom na pokyny a buďme flexibilní a hovořme o tom, kdy můžeme ty pokyny očekávat. Eh, analyzujte, prosím, situaci, abyste nám řekl, kde si myslíte, jaký si myslíte, že je současný stav. Máte 10 minut, ale chtěl bych, abych se zaměřil, abyste se zaměřil na, na toto. Nebo dokonce, když budete hovořit jenom pět 5 minut, bude to ještě lepší, protože poslanci budou mít spoustu otázek. Takže prosím vás, 5 eh, minut, abyste nám řekl, eh, jak Eh, a kdy můžeme očekovat eh, pokyny směrnice. A eh, bychom my potřebujeme tyto pokyny, protože Směrnice se bude novelizovat, ale lidé mezi tím umírají. Jsou zde lidé, kteří pracují na frontový eh, linii, na, včelní, na první linii. Oba dva nám dali eh, svědectví zde, takže eh, ty pokyny jsou první krok, který můžeme udělat. A vy máte zkušenost. Takže snažte se zaměřit právě na toto. Nejste pod tlakem, ale snažte se zaměřit na toto téma. Děkuji. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Klidně tady odložím svůj projev a pustím se do těch otázek, které jste nadhodil vy. Vyslechli jsme si zde velmi silné projevy na začátku tohoto slyšení a kromě toho také výkonný ředitel Frontexu vystoupil a vystoupil zástupce francouzské vlády, což bylo cené. Děkujeme mnohokrát za tuto iniciativu do této diskuse vložit perspektivu členských států. Většinou se to nestává u takovýchto diskusí. Požádal jste tedy o konkrétnost a stručnost a mám tedy hovořit hlavně o pokynech. Pokud eh, si položíme otázku, co stojí, nebo jaký je největší problém u revize této směrnice, tak to ani tak není načasování, jako spíše dopad a aktuálnost. Jinými slovy, jestli tyto pokyny či jiné legislativní zásahy do této směrnice povedou k nějakému konkrétnímu dopadu, minimálně takovému, který bychom rádi viděli. Na základě veškerých analýz, které jsme provedli při hodnocení této směrnice, a i nadcházející činnosti, jsme zatím nedošli k jinému závěru než jiný rok, tedy že vodítky či legislativní činnosti neumožníme dlouhodobé řešení, které všichni potřebujeme. Chceme-li zvládnout humanitární krizi, která se týká nás všech a již se všichni bojíme s tím, že zatím ještě nemáme stále systémové řešení zvládání migračních toků. Říkám to z toho důvodu, že závěry v loňském roce zmiňovaly dva body, které stále platí. Na jednu stranu, i v případě výjimek pro humanitární pomoc ve vnitrostátní legislativě, oni existují ve všech členských státech, které jsou v první linii, tak ty případy, o kterých jsme slyšeli, se stále dějí. Jinými slovy tedy, žádná legislativní opatření ani prostřednictvím směrnice, a o to méně prostřednictvím pokynů, bude mít takový dopad, který všichni chceme. Za druhé, jsme dospěli k závěru během tohoto hodnocení, že nemáme dostatečné důkazy, alespoň tedy neměli jsme v roce 2017, k tomu, abychom věděli, jakým směrem se v těch pokynech máme ubírat. To se možná změnilo od roku 2017 a z toho důvodu jsme v letošním roce spustili proces, v rámci kterého jsme požádali všechny aktéry občanské společnosti, které mají důkazy, aby nám začaly tyto důkazy předkládat. Situace se velmi liší od Středozemního moře až po ty případy, o kterých hovořila Francie. V některých členských státech to má ještě úplně jiné rozměry, protože tam panuje jistý přístup k nevládnímu sektoru jako takovému. Jinými slovy tedy situace se velmi liší, je potřeba to pochopit a zdokumentovat ještě předtím, než se rozhodneme, jaká politická ingerence bude nejlepší, jestli bude politická nebo legislativní. Takže proces jsme zahájili. Měli jsme první zasedání, Budeme mu následovat další a čekáme také na vstupy od eh, organizací občanské společnosti. Vytvořili jsme možnost vzniku platformy, v rámci které by byli schopni přímo komunikovat se zástupci vlád členských států, o kterých ve svých svědectvích hovoří. Většinou se to týká vnitrostátní legislativy a toho, jak je vykládána soudy a prosazována očetoře. A z toho jsme si uvědomili, že je důležité vytvořit takovouto komunikační platformu. Znovu jsme tuto možnost nabídli a budeme se těšit na další důkazy nad z těch, které jsme získali a také na to, že tito aktéři jasně prokáží vůli komunikovat. Pak jim tu platformu dáme k dispozici. Pak chci ještě zmínit dvě další věci, na které spíše bylo odkázáno v původních prezentacích, ale nebyly již dále rozvedeny. Nesmíme zapomínat na to, že přes ty velmi přesvědčivé příběhy ze skutečného života, které jsme zde slyšeli, které poukazují na různé rozměry této humanitární krize, nezapomínejme na to, že díky naší koordinované činnosti v EU jsme zachránili 100 000 životů. Na druhou stranu byly zmíněny zákonné kanály. Ano, není jich tolik, jako jich bývalo a nejsou tak silné, jako bychom chtěli v Evropské komisi. Nicméně máme rekordní počet udělených pobytů v Evropě, kteréž to jsou pobyty prvními. A kromě toho také na Evropské unii máme daleko více závazků k přesídlení, než jsme měli dříve. Je to první krok, zatímco nestačí, ale pokud chceme dlouhodobé řešení, tak to spíše bude pocházet z komplexního balíčku legislativních opatření, které jsme předložili již před dvěma lety spoluzákonodárcům a stále tento balíček doplňujeme za poslední dva roky. A jak víte lépe než já, pořád jsme ještě ve slepé uličce a doufáme, že až z ní vybředneme, tak se tím vyřeší tento problém dlouhodobě a ne, že bychom tedy nechtěli poskytnout pokyny, v každém případě budeme ještě situaci dále sledovat a sbírat materiály, které potřebujeme, ale z našeho pohledu prostě se to vyřeší přijetím celého balíčku. Máme nový program pro přesídlování, máme nový asilový balíček, silnější asilovou agenturu, balíček, mechan- balíček solidarity. To prostě je všechno součástí tohoto komplexu, který až se přijme, tak se to vyřeší. Děkuji mnohokrát. Ano, musíme vše ještě dále proanalýzovat. Zůstaňte prosím mezi námi k diskusi. No, já říkejte mi naivka, ale nevím, zda je realistické, že se dobereme řešení před koncem tohoto volebního období. Rozhodně ale něco předložím, protože nám na tom záleží. Dva členové výboru, kteří zůstali mezi námi, jsou jak aktivní, tak opravdovými odborníky v té oblasti. Takže zahajíme diskusi a máme zde Barbaru Spinelli a pak Marka. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych ráda panu doktoru Nestorovi srdečně poděkovala a rovněž Salamovi Aldínovi za to, jak bojují svůj osobní boj. On je ten jejich boj i mým bojem. A rovněž děkuji autorkám a prezentujícím tu studii Fit for Purpose. Nemohu souhlasit se slovy představitele komise. Já se domnívám, že nové přeformulování eh, této směrnice je absolutně nezbytné. Potřebujeme víceméně, řekla bych, novou smlouvu. Možná to dlouhodobě nebude samo řešit situaci, my ale musíme přistoupit i ke krátkodobým krokům, protože nyní jsme svědky kriminalizace nevládních organizací. Děje se to a nové nasměrování je potřebné i z toho důvodu, protože Evropská unie a podažmo její směrnice, například směrnice o napomáhání, jsou v velice zjevném protikladu k tomu, co hovoří článek 16 odstavec 3 usnesení OSN proti obchodování s lidmi, kde se zdůrazňuje humanitární pomoc a to, že takovýmto lidem máme povinnost pomáhat, i když jsou bez dokladů. A tady u nás se to dává na zvážení členským státům, jak s tím naloží a to se musí změnit. Ale ještě bych zde z naléhavosti chtěla vyzvednout jednu záležitost. Ono to v mnohých zemích eh, tak to začalo a včetně té mé, Itálie. Politická strategie totiž nějak eh, se k tomu postavit a rovněž to, že se těchto zemích přistupuje k vyčlenování azylové politiky, ale to právě pak vede k problémům, protože se tím kriminalizuje jakákoliv aktivita na širém moři, ať je to pomoc migrantům, ať je to pomoc migrantům bez dokumentů, bez dokladů, kteří se pak už dostanou na evropské vody. Dám Itálii jako příklad. Tady to postupně eskaluje. Začalo se kriminalizací lodí nevládních organizací. Tím těch lodí ve středozemí ubývalo. I těch zachráněných plavidel. A najednou se těm lodím začalo říkat taxíci. Eh, jako kdyby si tam lidé chtěli prostě udělat výlet v nich. A pak najednou se začali kriminalizovat i vojenské lodě Dičoty. Takže i stát, i sám italský stát se ocitl v takovém vnitřním rozporu, protože neměl jednoznačnou politiku ani jednoznačný přístup. Takže dokonce i vojenské lodě a dokonce i ministerstvo obrany najednou mělo tu tvář toho podezřelého. A v Itálii to vše podléhá tomu novému prohlášení o migraci. A tam se házejí do jednoho pytle teroristé, migranti s dokumenty, bez dokumentů. Všichni najednou se stávají podezřelými a nebezpečnými. A Hovoří se o tom, že se bude jim odebírat italské občanství i u drobných přehřešků. Najednou se začíná operovat i od druhé světové války, poprvé se začíná operovat i občanstvím. Tady potřebujeme to vše na, nově naorientovat a toto říkám ještě eufemisticky. Děkuji, Barbaro. Já tady nahlížím do toho usnesení, to je letošní a tady se hovoří o pokynech, tedy apelujeme na vás, abyste přišli s pokyny. A pak máme zprávu o migraci v jiných dobách a v jiném vesmíru. To vše vzniklo v roce 2016 a tady se jasně hovoří o tom, že unijní zákony by měly odrážet princip, že když pomáháme lidem v tísni, tak to není trestný čin. Konec. Tečka. A nyní se to chronologicky dále rozmělňuje, tento princip. A zamlžuje. A přece záměr je ten, který byl zcela jasně zapsán v tom prvním dokumentu. Ale jsme svědky vývoje situace, no a to není ani tak otázka, to je spíš můj názor. Marie Christine, teď ty a posléze zareaguje panel. Merci, euh, Děkuji, pane předsedo, a děkuji čtyřem vystupujícím za to, že vložili do určitého jasnějšího kontextu usnesení Evropského parlamentu a potvrdili naše očekávání týkající se uh, směrnice o napomáhání. Většina v parlamentu asi bude souhlasit s tím, že solidarita a humanitární pomoc nemůže být eh, srovnávána s činností převaděčů a obchodníků s lidmi. Taky bych řekla, že panuje nedostatek prostředků. Především u případu záchrany na moři, Jinými slovy tedy, vidíme situaci ve, středomě, ve Středomoří takovou, jako vidíme. To znamená, že nespochybňujeme, že se zachraňuje na moři. Nicméně, na základě nové situace si kladu otázku, odkud jdou, kam tedy jdou ti lidé, kteří jsou zachráněni na moři. Pokud oficiální orgány Evropské unie pořád zachraňují tolik lidí, přestože zavírají lidi z nevládní organizací, tak co se s těmi lidmi stane? Na to bychom rádi znali odpověď. A kladu si otázku, proč tady jsou ty alarmující názory? Jakmile se objeví nějaká loď nevládní společnosti, kde je nějakých 508, 505 osob a pak se řeší, pak se řeší, jestli je vezmou nějaké členské státy, tak si potom říkám prostě, kam jsme se to dostali, když nejsme schopni přijmout lidi z jedné lodi. A platí to i pro Francii. Já vím, že nejsme v první linii, ale nejsme jako Dánsko konec konců. A jsme v lepší situaci než Španělsko. A Španělsko otevřelo své přístavy, Francie ne. A to včetně lodí, které byly ve Španělsku, ale plavaly kolem e, Korsiky. Myslím si, že se klidně mohla zastavit do nás a nemusela e, plout až do Barcelony. Francie se to netýká, no netýká se to do takové míry, že nebyla schopná otevřít své hranice z těchto důvodů. Požádala z důvodu terorismu, aby byly znovu zavedeny kontroly, ne kvůli migraci, jak jste říkal vy a opravdu je potřeba, aby ta situace byla jasný. Prostě nebyly žádné migrační toky mezi Itálií a Francií. Šlo jenom o to, že Francie odmítla uplatnit evropské vnitrostátní a mezinárodní právo. A vedení námořnictva už několikrát bylo odsouzeno, že nerespektovalo evropské právo, francouzské právo a mezinárodní právo. Takže říkejte si, co chcete, ale já chci, abychom dostávali přesné informace k tomu, jak se uplatňuje právo. Tady tomu tak není. A pak mám ještě další věc na srdci. Mám jisté pochybnosti. Máme tady zástupce francouzských orgánů, který hovořil o transpozici rozhodnutí ústavní rady do francouzského práva. Mám určité pochybnosti o koherentnosti nové právní úpravy s ústavní zásadou bratrství, tak jak o ní hovořila ústavní rada. Jedná se o třetí odrážku zmíněného článku. Já nerozumím, jak řada nevládních organizací říkala, proč se tady řeší ta otázka přímé a nepřímé pomoci. Nechápu, jak vy jste to propojili, tu přímou a nepřímou pomoc, s hmotným přínosem. To přece není to tež vy jste tedy, říkám vy, tak myslím francouzská vláda, francouzské orgány, do toho vložili další prvky, které nejsou součástí ústavní rady Francie, a to slova striktně humanitární, protože rada říkala veškeré operace s humanitárním cílem. Zatímco francouzská legislativa tam dala striktně humanitární. A problém se soudem bylo už eh, při výkladu toho přímého a nepřímého pojetí. Já věřím tomu, co jsme viděli na základě rozhodnutí ústavní rady. Prostě určité francouzské soudy si troufli říci, že tam byla nepřímá pomoc z toho důvodu, že šlo o účastníky občanské společnosti říkali soudy, že na to měli nějaký prospěch. Já jsem nepochopila, jaký prospěch, prostě oni chtěli pomoci lidem v nouzi. Já si myslím, že tady je opravdu problém v tom systému. Necháváme totiž velký interpretační prostor u humanitárního cíle, tak jak je definován v našem právu. A potom poslední věc, která mě trochu překvapila, jakožto zástupkyni výboru. Když jste srovnávali zachráněné životy, ano, samozřejmě všichni souhlasíme, že se chrání životy, ale tak jako říkali různí vystupující, spíše nám leží na srdci to, že počet mrtvých vůči počtu přecházející hranice se zvyšuje. A proč se s tím něco nedělá? Něco není v pořádku. Je to proto, že chybí právní zákonné cesty. Samozřejmě, že nemůžeme vzít všechny. A nejde to uh, země po zemi. Když hovoříte o těch povoleních pobytu, tak se podívejte, ze kterých zemí jsou ti lidi. A uvidíte, že otázka středozemí s tím nemá nic společného. Takže pořád musíme otevřít humanitární koridory. Takže nemůžete prostě srovnávat situaci ve Středomoří a počet nově vydaných povolení k pohybu pobytu. Nevím, jestli máte čísla z roku 2017, ale v roce 2016 to byli Ukrajinci v Polsku. To tedy opravdu nevím, co to má společného se situací ve Středozemním moři. Thank you. And the final members. is... Eh, děkuji vám, Ana Gomez. Eh, ano, já souhlasím s těmi hlasy, eh, z Portugal, kde zaznívají z Portugalska, že vyzýváme portugalskou vládu, aby poskytla naši vlajku lodi Aquariu a dalším lodím, které byly zadrženy ve středomě moří, když zachraňovali životy. Fakt je, že, že chránili naši věrohodnost, naši lidskost a Eh, podle mého názoru eh, toto, pokud nefunguje, tak eh, jsou ti, kteří to nechápou. Když hovoříme o kontextu Evropské unie. A já nechápu dále, že tyto pokyny nefungují v tom smyslu, že členské státy musí plnit své povinnosti, jak které vyplývají z eh, humanitární eh, otázky a dále povinnosti vyplývající eh, ze základních práv. To jsou přece právní nástroje. A jsou dokonce vlády, které nejsou vedeny pravicemi nebo fašisty nebo Eh, extremisty jako Saviny a Orbán, kteří, eh, a jsou to i další vlády, které tedy umožňují, aby lidé, kteří eh, zachraňují životy, byli považo, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako s převaděči. Když hovoříme o žadatelech o azyl, tak vlastně tím, jak se řídí eh, migrace, se eh, pobízí biznis, biznis převaděčů, protože tady není žádná eh, pas nebo otázka humanitární, ale biznisová, když to umožníme. Eh, pan eh, Guterres, generální témník OSN, nyní řík, eh, říkal, je vysoký komisář pro uprchlíky. A já bych ráda řekla, jak znepokojená jsem některými stanovisky a tím, že někteří lidé v evropských institucích a lidech a, a, a vládách říkají to, co říkají a jaké mají stanovisko od samého počátku. A když se říká, že eh, ty pokyny nejsou k ničemu. E, e, e, obraťme se tedy a řekněme, pane Junkre, pane Avramopoulosi, hovořte zcela jasně a plňte své právní, aby Evropská unie plnila své právní povinnosti, povinnosti dané zákonem a tím je chránit života. A Eh, ne eh, přijímat opatření, která vlastně umožní jenom mafii, aby obchodovala s lidmi. Oni nevěnují pozornost bohatým cizincům, kteří přicházejí do Evropské unie, protože mají peníze, protože si zaplatí takzvaná zlatá eh, víza. Takže jaká je, eh, jak je to s organizovaným zločinem tedy? Eh, děkujeme, máme omezený čas, aby se mohli vyjádřit ostatní řečníci. Je čtvrteční odpoledne, nemůžeme přetahovat. Eh, myslím, že to jsou otázky, na které by mohl eh, opakovat doktor Nestler a eh, Salam Aldin. Pokud chcete, můžete zareagovat. Můžete zareagovat na otázky Barbarety Skinnery. A paní Gomez už odchází, ale i dalších poslanců. Eh, naši poslanci a poslankyně se zajímají o tuto velmi obtížnou situaci. Eh, jak eh, politi, jak legislativci můžou v tomto případě pomoci. Vy znáte Eh, situaci eh, politickou, francouzskou i italskou. My se snažíme v Evropské unii být velmi, a zde v parlamentu být velmi transparentní. Víte, jaké jsou naše cíle a jak se na to díváte vy z hlediska nevládních organizací a z hlediska jednotlivců, kteří se snaží pomáhat. Jak to vidíte vy? Jak vidíte bezprostřední budoucnost? humanitární pomoci ve smyslu těch lidí, kterým chcete pomáhat. Já vím, že je zákon, ale fakt je, že jste sem Eh, přišli a to, to, že jsme vás pozvali, nám dává možnost nějakým způsobem eh, dospět k závěru a uzavřít to. Já bych chtěl poděkovat kolegům zastupujícím vlády členských států a komisi za eh, seriózní návrhy. Samozřejmě budeme o nich jednat. Komise předkládá nebo tvoří mechanismus, takže začněme tady zleva a e, máte každý, máte 10 minut celkem, musíme e, skončit ve 17.30, takže možná můžeme začít e, doktorem Nestlerem a každý se může krátce vyjádřit. Děkuji. Thank you. Um, concerning the question you asked, uh... Děkuji. Ohledně té otázky, jak je nahlížena politická diskuse v prostředí zaměstnanců či spolupracovníků nevládních organizací z pohledu záchrany. Ono je to dost frustrující, protože ten impuls té práce a hlavní cíl byl šířit osvětu ohledně toho, kolik kapacit tam chybí. A na začátku všeho jsme k tomu měli takový kladný postoj, protože jsme si říkali, my tím, že se tím začneme zabývat, tak dokážeme, že spíše flikujeme a že se Evropská unie a národní záchrané například nebo pobřežní stráže se zvetí a začnou sami zachraňovat a že tím se rovněž vytvoří ta potřeba nebo bude pocitována potřeba bezpečných kanálů, tak aby migranti nebyli nuceni takto rizikovým způsobem se přepravovat. No a co mohu říct, je to obrovská frustrace, že na prostoru těch let, co jsme takto aktivní, tak naše činnost nabývala na objemu, více kolegů se připojovalo a naopak státně organizované záchranné operace těch ubývalo a nikdo se nechtěl do toho vložit. Je pro mě velice obtížné, abych si představil budoucnost. Máme pocit, že opravdu zatím to spěje k Evropě, k verzi Evropy, do níž se nedá legálním způsobem vůbec dostat, že hranice jsou pevně uzavřeny. A jak vidíme vývoj situace, vidíme, to, že se o těchto lidech hovoří i na veřejnosti, jak se s nimi, mm, jak se jejich případ víceméně mm, nahlíží, jako by to byla zvířata nebo nějaká nakažlivá nemoc. Je to opravdu deprimující, když vidíme, že i veřejná diskuse o těchto lidech se zvrhává a legislativní rámec a stíhání se naopak vyvíjí proti nim. Děkuji já, děkuji vám za veškerou práci, kterou se odvedl a i do vašich rukou směřují díky všem nevládním organizacím za humanitární úsilí. Doufáme, že bude pokračovat. Jsme vám vděční. And I hope we don't go to the Australian model, but it's very telling that this is how you're feeling, and it's exactly what I wanted to ask you, uh, what you're instinct. No a uh, rovněž i je dobré, že jste se podělil s námi o vaše pocity. My se nesnažíme zde nějakým způsobem útočit na představitele členského státu. Nechceme z toho dělat nějaký um, takový ad hoc soud. Spíše jde o to, že je dobré nahlížet na záležitost z vícero úhlu. Takže možná bych teď měl dát slovo vám, pane de Krone. Děkuji, pane předsedo. Odpovím na otázku, kterou vy jste položil, byla trochu obecně položena celému panelu. Jak tedy vidíme věci do budoucnosti? Mně přijde zjevné, že v situaci, kdy obchodníci s lidmi a převaděči je převedou, převezou na hranici libýských vod a potom zavolají mobilem na loď, aby si je přišla vyzvednout jiná loď. To prostě není normální situace. Tak to nemůže být. Nemůže to tak trvat. Nevládní organizace zachraňují životy, to je určitě důležité a je potřeba za to pochránit. Nicméně bychom se měli zabývat také příčinami celé této věci. Komise a členské státy musí konat v multilaterálním i bilaterálním měřítku a pracovat se zeměmi v Africe, se Sahelem, s Mali, s eh, Nigerem, Nigerem Prostě existují i v této oblasti různé iniciativy, jejichž cílem je snažit se zarazit tyto toky, které jdou do středozemního moře. A to si myslím, že je také velmi důležité. Teď k tomu, co řešíme dnes odpoledne. Tedy jak se bude sankcionovat napomáhání k nepovolenému vstupu a pobytu, tak tady trochu souhlasím s tím, co říkal pan Tudorač z Evropské komise v tom smyslu, že můžeme zlepšit znění. Já se nebudu vyjadřovat k trestnímu zákonu jiných států, ale my jsme se minimálně o to snažili ve Francii a vnímáme to jako zlepšení. Nicméně především půjde o to, jak se text zákona bude uplatňovat. Směrnice jako taková podle mě je dostatečná. Ano, vždycky se může zlepšit, vždycky má své zervy, ale jde o to, aby uplatňování tohoto textu soudy bylo v souladu s duchem tohoto textu, který platí, a aby bylo konzistentní. Nevím, jestli mám ještě minutu na to, abych odpověděl paní Veržia, ale zase nechci, aby to byl dialog mezi dvěma francouzi. Možná ne, nebo jenom velice rychle, protože stejně máme už jenom pár minut na další kolegy, možná poslední připomínku k tomu, jestli můžete. Tak k postoji Francie, k lodím ve středozemním moře. Platí námořní právo, pustit tyto lodi do prvního bezpečného přístavu. To je mezinárodní námořní právo. A potom vstupuje do hry solidarita mezi členskými státy. Vy jste hovořilo o těch 58 lidech z akvária. To prostě se tam došlo k solidaritě. Domluvili jsme se se čtyřmi členskými státy. A myslím si, že je prostě potřeba, aby tato solidarita na evropské úrovni byla lépe zorganizovaná. Dobře, děkuji za přítomnost. A pan Todorač, jenom na závěr pár slov, eh, kudy si myslíte, že se můžeme ubírat do budoucnosti. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně a využiji nedávná slova pana předsedy komise Junkra, který mě odpovídal na některá témata, která zde byla zmíněna. On uvedl, že on sám se nedomníval, že tím, že se budeme hádat o 50 lidí dneska a o 50 letech zítra, takže tím vyřešíme problémy, kterým čelíme při zvládání migrace v Evropské unii. Potřebujeme tedy komplexní řešení a strukturované řešení u solidarity, o čemž také hovořil velmi správně kolega z Francie. A tím si myslím, že vzniknou řešení, která potřebujeme. Ne tak, že se budeme snažit eh, někde docizelovat definici skutkové podstaty trestného činu. Převaděčství to máme jasně definováno, obchodování s lidmi taky. Také jsme slyšeli během první prezentaci definice humanitární pomoci. To je jedna věc. Co s tím udělají soudy, to je druhá věc a je to na nich. A harmonizace judikátů, to se děje na vnitrostátní úrovni. Jde o to, abychom předcházeli takovýmto situacím a to se dá udělat, myslím, pouze těmi opatřeními, které jsou v balíčku a přece jenom doufáme, že spoluzákonodárci se na to najdou čas a sílu na to, aby je přijali. Děkuji. Děkuji, pane Tudorači pan, a, e, pane e, e, Aldín. Poslední příležitost máte není, máte, není vůbec jednoduché to zakončit. Možná chcete říct pár slov. Já nemohu neobdivovat humanitární pracovníky jsou lidé, kteří sedí ve vězení a už tam jsou měsíc, protože je to politická otázka, protože eh, jako členové nevládní organizace eh, umožňují eh, aby lidi, aby nelegální migranti přišli do Řecka. Já vím, jak, jaké to je, že někdo je obviněn za něco tak obsáhlého a Eh, že vám hrozí eh, doživotní vězení. Myslím, že je třeba udělat něco, abychom eh, tohoto konkrétního člověka okamžitě dostali z vězení. Děkuji vám za přítomnost a děkuji vám za tato slova, za slova uznání, ke kterým se Eh, přidali. Eh, potom eh, kolegyně, které eh, nám stanovili kontext, chcete se vyjádřit jenom pár slov, obě, každá z vás, jenom pár velmi, jenom pár věcí. Pokud se týká Středomoří, nejde jenom o to, protože jde taky o pozemní hranice Evropské unie a situaci rezidentů, protože ta situace je čím dál tím víc nepřátelská vůči legálním migrantům, kteří jsou zde my pořád hovoříme jenom o Středomoří, ale není to jediné místo, kde se takovéto věci dějou, dějí. A druhá věc je efektivnost. Rozpočet na, rok, na leta 2021 až 2027 na kontrolu hranic je, bude trojnásobný ve srovnání s před eh, s minulým obdobím. Bude to 34,9 milionů liber. Takže to eh, si představme, kolik peněz z toho eh, půjde eh, proti, nad, pro, na boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu pro, na Eh, stipendia a na, takovéto, eh, na takovýto, eh, takovéto další věci. Fakt je, že jsou stále lidé, kteří zachraňují lidi na moři, jak říkal pan Salam Aladín, 17 lidí zemřelo v Rakousku v nákladňáku v kamionu, když přijížděli z Maďarska a kdyby se mohl sledovat, sledovat cesta takovýchto lidí, tak bychom eh, mohli tomu třeba zabránit. A teď do otázka, jak mít přístup k těmto informacím. Eh, hovořili jsme eh, o této potřebě, ale nic se neudělalo, protože nebyla mezinárodní spolupráce. Je otázka tedy, jak nejlépe využít ty peníze, které budou v rozpočtu na boj proti organizovanému zločinu a proti obchodování s lidmi a převaděčství. My eh, vytváříme eh, případovou studii, eh, kde se o tom bude hovořit. Já když slyším tuto diskusi, tak si myslím, že převaděčství je nový terorismus tím způsobem, že máme všechna práva, máme všechny pojistky, abychom mohli dosáhnout tohoto někdy politického cíle a víme, že soudy a státní zastupitelství se často politizují, jak říkal pan Ležere, ležery a mělo by být na nezávislém soudu, aby rozhodoval o těchto případech. Eh, každopádně situace týkající se práva zákona eh, nějakým způsobem ustupuje. Podívejme se na situaci v Maďarsku a v dalších zemích. Takže je zde daleko větší otázka existence právních států, protože teď je tato otázka velmi vysoko na politické agendě a při hledání řešení eh, musíme sledat, zda se budou zachovávat lidská práva v těchto řešeních. Fakt je, že se neudělalo žádná, žádné, žádný průzkum, který by hledal rovnováhu mezi eh, řízením hranic a eh, základními právy. Eh, toto se zcela jasně ale říká v dokumentech týkajících se Schengenu a v dalších schválených dokumentech. A my doufáme, že se budeme účastnit i diskusí v komise, protože tam jsou znepokojeni eh, současnou situací. A v rámci Frontexu operace Temis V operaci Temis není automatické právo eh, vylodění se eh, migrantů v Itálii, takže eh, tady vlastně máme další nejistotu. A vidíme, že tento faktor eh, půlování je takový závažnější. Zastrašování, dochází k zastrašování aktérů občanské společnosti, takže i když je tady ten půl faktor, ten faktor eh, tahu, eh, tak eh, jde o tom, co dělat v, ve Středomoří, jak eh, v Paříži rozdělovat jídlo. Eh, Každopádně dochází k eh, poškozování eh, práv, eh, základních práv občan, evropských občanů a není dodrženo, dodržena zásada nebo presumpce neviny. Máme velkou kriminalitu, tolik peněz do toho jde, převaděči a obchodníci s lidmi z toho mají tolik peněz, že je obrovská eh, opozice vůči všemu tomuto, protože eh, jsou eh, takové zisky z tohoto obchodu, poli, policisté jsou schopni tyto činy vyšetřit a mohlo by se to dostat k soudu. E, nevládní organizace tyto lidi zachraňují, ale je v tom tolik peněz, že je to velký problém. A spolupráce se třetími zeměmi je znepokojivá a my máme příběhy ze života. A e, v případě, kdy Juventa a Jugendret podlehli, byli vyšetřovány za to, že převáželi e, lidi tak Pusta Buzerajch eh, dávali zprávy eh, pobřežní strávy v Talinu a v té samé době eh, italská vláda podplácela libýskou milici, aby zadržovali migranty a uprchlíky v Libii. Takže tohle to je problém. Dokonce i ty milice Alamu a Al-Ashad byly pronásledovány E, UNOSD. E, e, dokonce jeden z tamních pracovníků byl na seznamu obchodníků s lidmi a převaděčů. Takže to prostě jsou takové příběhy, které máme ze života. Ano, já vám děkuji. Musíme myslet na své tlumočníky, tedy pravděpodobně už opravdu muset končit. Já vidím, že dokonce i zde analytici a rešeršéři jsou takto zapálení. Je vidět, že vás to zajímá a jde o to, aby ani v situacích, extrémních situacích bychom neměli eh, dělat výjimku z dodržování humanitárních principů a práva, uchovávání práv. Rozhodně nevládní organizace tím, že se s nimi takto zachází, se ocitají v ohni politických útoků a i my zde musíme sehrát svou úlohu, jak celý parlament, tak zejména tento výrob a neporadíme si s tím bez spolupráce se zde přítomnými. Přes ty obtíže, jak načasovat toto slyšení, jsme nechtěli přijít o tu příležitost je zorganizovat a jsem rád, že se ocitlo v hledáčku naší činnosti. Těšíme se na říjen, to bude další etapa a zároveň si vyměníme názory z komisí a uvidíme, jestli se opravdu objeví politický přelom u těch pokynů. Ono Členské státy se nás nezbaví. My jim jsme na stopě a zároveň je to těžká věc k vyřešení. Musím poděkovat našim dvěma členkám, bez nich bych si neporadil a i mým asistentům a přesto, že je nás tady tak málo, tak je to webstreamováno i moje máma, která osobně se o to zajímá. Ona dokonce i tweetuje. A má i své oblíbené členy. Um, so uh, I'm making the point a lot of people are watching this. Tak uh, pokud nás sledujete přes počítač, tak vám děkuji za pozornost a ještě jednou děkuji sekretariátu. No, rozhodně komise si je vědoma, že je třeba se tím dále zabývat. Mají to na stole. A rovněž děkuji všem, kteří ten plamínek udržují živý. Rozhodně ho nesmíme nechat zasnout a doufáme, že nakonec prorazíme. Děkuji řečníkům i za laskavost, za to, že přijeli a za to, jak nás seznámili s tím bojem, který průběžně vedou a zůstaňte s námi v kontaktu. Děkuji všem.